národní autonomii. Takže eh, toho chceme dosáhnout, chceme posílit Evropu právě tím, co děláme s agenturou. Děkuji vám za vaše příspěvky. So thank you. Mnohokrát děkujeme. A nyní ukončuji tuto rozpravu. O této zprávě budeme hlasovat zítra ve 12 hodin. Mnohokrát děkuji také komisaři Kalasovi. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Iturgase Angula. Je to výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2009. Chtěl bych přivítat komisaře Ševčoviče a předávám slovo našemu zpravodaji panu Iturgais Angulovi na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že mám dnes možnost před vás předstoupit a předložit vám výroční zprávu petičního výboru za rok 2009. Tento rok byl poznamenán E, nástupem sedmého volebního období a to samozřejmě vedlo k značné změně složení e, našeho výboru. Dvě třetiny členů e, petičního výboru jsou nováčci. Výbor má tedy povinnost nejprve vysvětlit, co je vlastně předložením petice Evropskému parlamentu a je také třeba popsat výsledek a tím se právě zpráva zabývá. Rovněž se zabývá také postupem e, e, mapování výsledků předchozích podání. Chceme také zdůraznit e, výzvy do budoucna, které sebou nese platnost Lisabonské smlouvy tato smlouva nejenom potvrdila e, právo podávat petice, e, což je jeden z pilířů e, celého systému, ale kromě toho je tady také zvětšená možnost účasti občanů na přijímání rozhodnutí na komunitární úrovni. Občané mají možnost předkládat návrhy zlepšení legislativy. A petiční výbor si blahopřeje k tomu, že podle článku 50 jednacího řádu může také spolupracovat s výborem AFKO a E, vypracovat zprávu o občanské iniciativě, e, která by měla se zmotnit ještě v letošním roce. V souladu s Lisabonskou smlouvou také petiční výbor Evropského parlamentu by měl mít těsnější pracovní vztahy s partnerskými výbory regionů a členských států Unie s cílem prosazovat vzájemné porozumění E, v oblasti evropských otázek, které mohou být předmětem petic a také proto, aby se lépe reagovalo na e, podněty občanů a přinášely se lepší odpovědi na petice. Je třeba si uvědomit zavazující charakter eh, Charty základních lidských práv a svobod, který vyplývá z Lisabonské smlouvy. Eh, tato charta má také velký význam eh, při větší osvětě v oblasti lidských práv mezi evropskými občany. Doufáme, že budou přijaty všechny kroky pro to, aby institucionální aspekty se lépe integrovaly do e, jednotlivých e, přijímaných norem. Toto je věc, která je zcela zásadní lepší prosazování e, lidských práv a svobod. Když se podíváme na problémy, které petiční výbor řeší den pod ní, e, tak jsou to otázky spojené s ingerencí do majetkových práv občanů a další otázky. Chci také ještě zdůraznit e, velmi těsné vztahy Evropského parlamentu s Evropským ombudsmanem a e, chci potrhnout velmi významnou roli, kterou Evropský ombudsman hraje. A upozorňuje na eh, případ, eh, příklady špatné zprávy. Je tedy eh, dobré tady zdůraznit myšlenku i určitého správního kodexu, která zazněla z úst ombudsmana a na internetu bychom měli umožnit uvádění eh, nejrůznějších modelových eh, petic pro evropské občany a také eh, místa pro, jednotná místa pro podání. DG.com od roku 2007 registruje také vlastně určitý typ petic. To je ovšem, to jsou takzvané petice, které peticemi ve skutečnosti nejsou a je to v rozporu s jednacím řádem. E, toto je aspekt, na který tady chci upozornit. E, je to poměrně značné procento, e, to je případ špatné zprávy, který je v rozporu zprávy evropských občanů. A chci ještě závěrem říci, že by bylo důležité, aby tedy existoval jakýsi e, etický kodex, kodex chování pro podání e, řešení petic a vyzývám, abychom také vypracovali aktualizovanou rukověď pro e, používání tohoto práva. A vzhledem k tomu, že mám slovo, tak si dovolím ještě poblahopřát sekretariátu petičního výboru, protože se nám dostává velké podpory i při realizaci této zprávy tomu tak bylo. Děkuji. Děkujeme. Já bych vás pouze poprosil, pokud budete chtít využít ty další dvě minuty navíc, tak abyste o ně požádal předem. Prosím. Thank you very much, Mr. President. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za skvělou zprávu a za opravdu perfektně odvedenou práci. Hodně přípravy, to samozřejmě vyžadovalo hodně práce a ta kvalita zprávy opravdu je ještě nad rámec toho, čeho dosáhla paní Genesová, která opravdu rovněž vypracovala nesmírně úspěšnou informativní zprávu. Po prostudování této zprávy Evropská komise nalezla mnoho různých konkrétních údajů, mnoho návrhů pro zlepšení spolupráce do budoucna. Myslím si, že je důležité uvědomit si, rostoucí důležitost a rostoucí počet petici vidíme, že se dotýkají různých oblastí, různých záležitostí, počet těchto oblastí rovněž roste. Proto bych rád využil této příležitosti a rovněž i poděkoval nové předsedkyni, paní Macony, nové předsedkyni petičního výboru, protože ona skutečně ve velice krátkém čase dosáhla a přidala tomuto výboru tu novou dynamiku, novou energii, vytvořila úžasnou atmosféru spolupráce s ostatními výbory v parlamentu a zároveň s Evropskou komisí. Rád bych rovněž zopakoval tu skutečnost, že Evropská komise je opravdu připravena spolupracovat s petičním výborem a to na všech aspektech, které se dotýkají oblasti peticí. Samozřejmě, že jsme připraveni poskytnout odborníky, expertní pomoc, i různé podpůrné studie, analýzy celé této důležité oblasti, různé statistiky a tak dále. Jelikož nemáme moc času, pane předsedo, dovolte, abych se zaměřil na tři oblasti, které z našeho pohledu Evropské komise jsou nesmírně důležité a zajímavé uznávání nebo uznání toho, o čem hovoří pan zpravodaj, to znamená toho důležitého místa naší vzájemné spolupráce, to je velice důležité, to znamená naší spolupráce s národními parlamenty, s národními úřady, zároveň jsem si vyslechl s velickou pozorností i tu možnost spolupráce s petiční výbory jednotlivých členských států, protože velice často, když hovoříme o evropské legislativě, právě mm, jsou to právě národní úřady, které jsou zodpovědné za implementaci této legislativy. Dále samozřejmě rovněž vnímám tu žádost o to, aby to bylo uživatelsky přístupnější, pokud jde o komunikace, o šíření těchto informací z naší strany Evropské komise. My se budeme snažit zlepšit naši práci. Myslím si, že i ta nová webová stránka je velice důležitá, ta, která umožňuje to, aby mm, občané, kteří podávají petice, se mohli dostat k těm základním a nejdůležitějším informacím, které potřebují. Minulý týden jsme mm, jsem velice rád, že jsme vytvořili takovou rámcovou dohodu mezi komisí a Evropským parlamentem do toho patří i ta oblast eh, porušování pravidel pro tuto oblast. Myslím si, že je velice dobré, že jsme nalezli řešení pro tuto problematiku. Vidím, že můj čas vypršel, proto se těším na naši další spolupráci a na rozpravu. Děkujeme, pane komisaři. A nyní to budou zástupci politických skupin za EPP, paní Gruny. Prosím, půl minuty. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Blahopřeji našemu eh, kolegovi za odvedenou práci. Souhlasím s obsahem zprávy, k tomu se vracet nebudu, nicméně chci zdůraznit dvě významné otázky, které zpravodaj zmínil. Nejprve je důležité informovat naše spoluobčany eh, o rozdílu, který existuje mezi iniciativou občanů, eh, podáváním petic a evropským ombudsmanem, protože stále ještě v tomto je nejasno. Dále si uvědomuji, když jdu do svého volebního okrsku, tak eh, občané ani nevědí o existenci možnosti podávání petic. Jak tedy učinit, aby lidé věděli o možnostech, které které mají. Je zapotřebí, aby Evropský parlament měl lepší komunikační nástroje vlastně neexistuje internetový, neexistují internetové stránky, které by petice jasně vysvětlovaly. Neexistují informace pro eh, potenciální předkladatele petic, eh, aby mohli sledovat vývoj své eh, kauzy. Toto jsou věci, které nejsou ospravedlnitelné. Je třeba větší viditelnosti, aby občané mohli svá práva vykonávat. My pracujeme pro občany, musíme je musíme musíme je eh, vyslechnout, musíme jim pomáhat je třeba aby tato práce, která není legislativního charakteru, byla realizována, protože ona není o nic méně důležitá. A je třeba si uvědomit, že toto jsou věci, které jsou viditelné den po dni. Socialist. Děkuji a teď za socialisty paní Paliadeli na jednu půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane komisaři, i já bych chtěla eh, poděkovat eh, i jako místo předsedkyně petičního výboru eh, kolegovi Angulovi za tuto významnou zprávu, eh, protože s využitím statistických údajů eh, tady vlastně zdůraznil zásadní roli petičního výboru v životě občanů a v životě Evropského parlamenta, parlamentu a také, když hovořil o Evropském ombudsmanovi, tak zdůraznil tento aspekt výkonu práv. Já musím říct, že jsem ráda eh, že slyšela slova pana komisaře v tom smyslu, že komise chce ještě těsněji spolupracovat s petičním výborem, aby se snížila ta míra byrokratické zátěže, aby se zkrátily lhůty při řešení eh, těch petičních nároků. Komise eh, má také pravidelně informovat petiční výbor o jednotlivých řízeních, o řízeních pro nečinnost či porušení práv a využít všech prostředků, které má, aby instituce informovala. Já doufám, že komise e, vezme skutečně na vědomí e, zprávu našeho kolegy, e, aby evropská identita a soudržnost byly opravdu realizovány. A teď paní Harkin za liberály. Mr. Chair. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajovi za velice složitou zprávu. Já jsem byla v petičním výboru 6 let jako náhradnice a spolupracovala jsem velice úzce s některými podavateli petic a poslouchala jsem je. První věc, která mě znepokojuje, je, že občané mají naprosto jiný pohled na evropské instituce, než máme my jako komisaři nebo poslanci. A já si myslím, že se musíme vcítit do těch, kteří nám posílají petice. Pokud chceme zohledňovat naše občany, potom musíme vytvořit určitý panel, který se bude eh, který bude naslouchat a právě těm, kteří podávají petice. A to bude určitý katalyzátor pro změnu. A petice eh, Evropskému parlamentu je už posledním krokem a lidé jsou tou dobou, kdy podávají petici, už eh, značně frustrovaní. Já si myslím, že musíme udělat co nejvíce proto, aby webová stránka o právech evropských občanů byla skutečně ehm, stránkou, kterou, kterou je možné snadno používat ze strany občanů. Je třeba, abychom občanům dali, dávali včas dostatek informací o celém postupu. Otázka přípustných eh, petic se objevuje každý rok. Já si myslím, že musíme být realističtí. Nemůžeme plně vysvětlit našim občanům, jaké jsou kompetence EU. Co je důležité, je, aby ve chvíli, kdy petice je um, kvalifikována jako nepřípustná. Je nutné, abychom vysvětlili občanům, proč tomu tak je a co mohou dělat jiného. Pokud je o článek 17, ten vyzývá komisi, aby řešila uh, nespolehlivé uh, uh, informace od společností. Já si myslím, že to je naprosto zásadní věc. Dále, dále se eh, často řeší otázka dopadu legislativy Evropy na, občan, na občany. My jsme eh, zákonodárci. My musíme využívat názory našich občanů k tomu, abychom zlepšili efektivitu naší práce. Děkuji. Thank you, Madam Harkin. Děkujeme paní Harkin. Nyní paní Auken za zelené. Máte jeden a půl minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych rovněž velice ráda poděkovala zpravodaji za tuto velice důležitou zprávu, která obsahuje mnoho kvalitních částí. Nemáme čas, proto bych se zaměřila na pozměňovací návrhy, které jsme předložili. Měli bychom hovořit o konkrétních příkladech, protože chceme, aby skutečně občané pochopili, v čem tkví naše práce v této oblasti. Musíme spolupracovat s orgány na národní, místní úrovni, Zjistili jsme, že dochází k tomu, že velice často nechápou uh, různé abstraktní pojmy. To znamená, že i když máme opravdu tu, ty dobré záměry, měli bychom často to naši občané nepochopí, proto bychom to měli všechno učinit uh, mnohem srozumitelnější. Hovořili jsme, předložili jsme i určité pozměňovací návrhy, Eh, občas eh, si někteří občané myslí, že národní soudy mají poslední slovo, ovšem není tomu tak. Často se mohou obrátit pouze, často se mohou právě obrátit na Evropský soud. Velice často ovšem nemají dostatečné prostředky, nevědí vůbec o tom, že se mohou obrátit na soud. Pozměňovací návrh číslo 4 je podle mého názoru nesmírně důležitý. Evropská komise by měla zajistit plnění svých povinností, pokud jde o plnění legislativy na straně členských států. Měli bychom nalézt nové metody pro zajištění tohoto úkolu. Já skutečně nechci, aby Evropská komise eh, se mm, vzdala svých odpovědností v této oblasti. Dále je to pozměňovací návrh číslo 5 Eh, interní pravidla, které jsme předložili za náš výbor a tak dále. Ty pracovní eh, metody, které máme k dispozici, které využijeme, fungují, ovšem nesmíme zapomínat na to, že jsme bohužel na samotnou diskuzi už promarnili hrozně moc času. Děkujeme. Pan Žiobro za skupinu ECR. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Především bych podobně jako předřečníci poděkoval zpravodaji za dobře odvedenou práci. Rád bych zároveň obrátil vaši pozornost na tu skutečnost, že práce tohoto výboru že na tuto práci petičního výboru bude mít dobrovský dopad vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Jde o novou situaci, jde o nově stanovená pravidla a Evropský parlament by v tomto okamžiku měla hrát klíčovou roli, především mm, při spolupráci na nových eh, iniciativ, občanských iniciativách. Tento výbor hraje rovněž velice důležitou roli, pokud jde o fungování parlamentu, o pravidla, vnitřní pravidla parlamentu. Rád bych, dovolte, abych citoval Šlo o konkrétní případ, který se řešil v Německu, kde německý soud rozhodl o tom, že děti se smíšených rodin e, najednou neměly všechna práva k dispozici a my jsme byli schopni právě prostřednictvím petici, petičního výboru reagovat na tuto problematiku. Dále to byly environmentální záležitosti spojené s, s s různými plynovody a tak dále, nebo i s základními právy občanů. Děkujeme. A dalším řečníkem je pan Majer Zague, má tři minuty. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit k těm, kteří pogratulovali panu Iturgaisovi. Také bych mu chtěla pogratulovat jménem mé politické skupiny. A tato zpráva se soustředí na práci petičního výboru v roce 2009. Jedná se o petice, které jsou efektivním nástrojem v rukách občanů. Je jich stále více ve srovnání s rokem 2008. To ukazuje, že tento parlament vnímá mnoho občanů jako to znamená, že skutečně jde o nesmírně za zásadně důležitou oblast, kterou naši občané vnímají. Vidíme to opravdu v různých zemích, Španělsko, Německo, které opravdu vedou v tomto peletonu, v tomto, v tomto úsilí. Uvidíme, jak to bude zítra po tom fotbalovém zápase mezi Německem a Španělskem. Ovšem samozřejmě, že mnoho občanů to vnímá jakožto nesmírně důležitý nástroj eh, pomoci. To znamená, že zpráva, kterou předkládáme, je nesmírně důležitá, představuje mnoho zásadních bodů, různých doporučení pro Evropskou komisi, tak abychom opravdu celý tento nástroj ještě zefektivnili, aby to byl opravdu nástroj účinný. Samozřejmě, že je to nástroj, který, nebo oblast, která je důležitá pro nás, pro všechny v Evropském parlamentu. Víme, že Mm, zde máme různé možnosti nebo zvýšené e, pravomoci i ze strany Evropského parlamentu. Mm, I na e, tyto oblasti potřebujeme jasnou reakci Evropské komise. Například jsou to různé dopisy, které jsou zasílány členským státům mm, pro odůvodněné stanovisko, které bohužel často přicházejí pozdě. Proto bychom měli být schopni nalézt rychlejší mechanismus, kvalitnější mechanismus, kterým bychom zkrátili ten čas mezi jednotlivou, mezi mm, různými komunikacemi, mezi výbory a Evropskou komisi. Ano, to znamená mm, že skutečně došlo k určitým, mm, řekněme, porušení určitých, určitých postupů nebo opravdu došlo k určité škodě, tak aby se tyto záležitosti dostaly před soud velice rychle. Máme zde mnoho zkušeností i z roku 2009, v tomto roce moje země, Španělsko, mm, trpělo opravdu obrovskými problémy. Došlo k nekontrolovanému růstu měst. Ve zprávě Aukenové, eh, kolegyně Aukenové jsme se tomu věnovali. Dále eh, jsme utrpěli různými eh, zásahy v oblasti znečišťování životního prostředí. Čili opravdu si myslím, že pokud bychom byli schopni zjednodušit celý tento systém, urychlit tento systém, pokud dojde k mm, porušení životního prostředí, tak naši občané by nám za to určitě poděkovali. Děkujeme, pane kolego, a nyní, nyní Angelika Bertman. Děkuji, vážené kolegyně a kolegové. Petiční právo je něčím, e, co se v Lisabonské smlouvě přetavilo do e, zásadní povinnosti a zásadního práva. A v některých e, zemích, jako třeba v Německu, se peticí podává celá řada. Tak tomu u nás doma v Rakousku není. A Myslím si ale, že takováto národní iniciativa může mít než pozitivní dopad na eh, Evropskou eh, unii a na její integraci. Rozhodnutí v Eh, vrcholných orgánů Unie se promítá do každodenního života evropských občanů a podávání petic mají občané přímý vztah s institucemi, které jsou často vnímány jako příliš byrokratické a velmi často, když je předložena určitá petice, tak to umožní lépe pochopit eh, určitou legislativu a její implementaci na národní úrovni. Myslím teď konkrétně na mobilitu, myslím na e, uznávání, vzájemné uznávání e, diplomů a tak dále. Občané jsou e, zastoupeni v Evropské unii a díky těmto peticím se mohou přímo obrátit na naše instituce. Jako členka výboru pro petice a jsem proto, abychom byli pro občany otevřenější a abychom je více informovali. Ve chvíli, kdy budou mít lepší přístup k informacím, poté budeme schopni omezit počet peticí, které jsou nepřijatelné. Já bych chtěla velice poděkovat za tuto zprávu. Já také mnohokrát děkuji paní Bertmanové a nyní předávám slovo paní Macony. Grazie, presidente, saluto. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a ráda bych mezi námi přivítala i pana komisaře Ševčoviče. Škoda, že zde není zastoupená rada. V posledních letech jsme se snažili neustále posílovat koncept evropského občanství, snažili jsme se udělit vyšší legitimnost eh, možnosti zastoupení našich občanů, zastupování jejich práv, jejich zájmu, právo, petiční právo je nesmírně důležitým právem, protože i otcové zakladatelé už o této možnosti hovořili. Lisabonská smlouva, která v nedávné době vstoupila v platnost, posiluje právě tento pilíř v rámci Evropské unie, především eh, tu možnost vstupu mm, ze strany našich občanů a náš petiční výbor v Evropském parlamentu umožňuje eh, tuto účast našich občanů. V podstatě to umožňuje mm, zapojení občanů mm, v této oblasti. Zpráva, výroční zpráva petičního výboru za rok 2009 si zaslouží velikou pozornost. Hovoří o tom, že občané se čím dál tím více, že využívají tohoto nástroje čím dál tím více, což je dobré, což je pozitivní. Ovšem, myslím si, že by Evropská komise měla posílit spolupráci s petičním výborem, posílili jsme i naše interní pravidla v této oblasti, dále to jsou pravidla, která se dotýkají přístupnosti, eh, přípustnosti či nepřípustnosti jednotlivých peticí. Měli bychom zlepšit i eh, jednotlivý systém, který umožňuje, umožňuje účastníci. Bohužel tlumočníci nám řekli, že nejsou schopni sledovat tu rychlost vašeho projevu, takže jestli dovolíte, pane předsedo, opravdu už bych to jenom dokončila svůj příspěvek. Na závěr bych si přála to mm, aby spolupráce s Evropskou komisí byla kvalitnější a myslím a doufám, že budeme schopni reagovat právě v těch třech oblastech, o kterých se zmínil pán komisář Ševčovič a doufám, že náš výbor bude zapojen i do jednotlivých diskusí, pokud jde o, o různé postupy a o jednotlivých iniciativách občanů. Děkujeme. Dalším řečníkem je paní Kinga Gens. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poblahopřát panu zpravodaji. Myslím si, že jeho zpráva dobře vykresluje Eh, rok 2009 eh, a eh, byl to rok nelehký volby, nová komise, počet petic šel nahoru. Byl to zároveň rok, kdy se Evropská unie snažila ten komunikační deficit trochu zmírnit. Eh, lidé si nevždy uvědomují, že toto je důležité, ale přitom je to právě v důsledku eh, demokratického deficitu, eh, že se zvyšuje role petičního výboru. Je to vlastně spojení mezi evropskými občany a evropskými institucemi a je důležité si uvědomit, že počet petic lehce stoupl, nicméně počet petic, které peticemi nejsou, které nebyly přípustné, eh, je také eh, dost významný. Je třeba, aby si občané uvědomili, kdy mají právo se eh, obrátit prostřednictvím petice na evropské instituce. Jsou to často oblasti, které nejsou dost ošetřeny komunitární legislativou, anebo oblasti, kde ta legislativa není správně a dobře aplikována a e, v neposlední řadě i oblasti, kde by si evropští občané přáli, aby věci byly lépe e, legislativně podchyceny. Jedná se třeba o jednotný vnitřní trh a tak dále. Pokud chceme, e, aby byla zajištěna lepší spolupráce s Evropskou komisí a konkrétně s panem komisařem, tak je to správné, protože jinak se věci nepohnou ku předu. Je zapotřebí přijmout rychle rozhodnutí v některých případech nebo vznikají značné škody. A čas tedy hraje zásadní roli. E, pak je tady ještě otázka jazyků. Jazyky nejsou e, často dobře e, zastoupeny. I v této oblasti je třeba věci zlepšit. Děkuji a na řadě je pan Jár. půl minuty. Petiční právo je jedním z nejdůležitějších práv evropských občanů. Tím je možné, aby došlo k nápravě porušování práv těchto občanů. A petice, které dostáváme, jsou dobrým měřítkem fungování evropského právního systému. Jsem rád, že zde máme kolem 19 eh, set eh, peticí o něco více než v minulém roce. A občané mají ale také právo na přiměřenou a včasnou odpověď. A to znamená, že my se musíme snažit optimalizovat vnitřní postupy. Znamená to, že je třeba zohlednit, rychle vytřídit petice, které nejsou a přijatelné. Je nutné dále petice rychle předat odpovídajícím místům a rovněž je třeba, aby instituce rychle navázaly kontakt eh, s člověkem podávajícím petici. Eh, je to příležitost, jak a eh, přiblížit občany Evropské unii a já doufám, že my společně, výbor pro petice, komise a odpovídající administrativa využijeme této příležitosti v následujících letech. Mnohokrát děkuji zpravodajovi za jeho velice dobrou zprávu. Já také děkuji. Pan Busitel, půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejdříve poděkovat kolegovi, panu Iturgajzovi, za velice dobrou zprávu. Jeho zpráva je nesmírně důležitá, protože je to zpráva o petičním výboru, o důležitém výboru. Tento výbor je určitým mostem mezi námi a našimi občany. V tomto výboru dáváme občanům možnost, aby nás kontaktovali a dáváme jim možnost, aby byli vyslyšeni. Je to jedno z míst, kde skutečně dochází k tomu, že občany vyslyšíme. A z tohoto důvodu je výbor pro petice nesmírně důležitý. Já jsem v roce 2008 jménem tohoto výboru vypracoval zprávu, Byla to zpráva o obchodních rejstřících a které umožňují to, že existuje zde problém, že občané mohou um, narazit na podvodné firmy, které prodávají určité produkty a často nabízejí produkty jakoby zadarmo, ale občané poté za ní musí platit. Eh, někdy vystupují jako eh, knihovny nebo eh, nějaké podobné instituce, ale nakonec to stojí občany mnoho peněz, pokud je kontaktují. A já bych chtěl požádat komise, aby tento problém vyřešila jednou provždy. Bohužel ještě nebylo na dané petice odpovězeno. A já trvám na tom, aby tak bylo učitěno. Prosím, aby si komisař mou připomínku poznamenal. A já si jsem jistý, že komisař si věc poznamenal a posledním řečníkem je paní Kolarská Bobiňská. Děkuji. za slovo, vážený pane předsedo. Tato výroční zpráva velice podrobně ilustruje důležitost petičního výboru. Naši občané nás neustále informují o tom, že členské že různé instituce v členských státech eh, neplní různá pravidla nebo legislativu, kterou jsme přijali na evropské úrovni. A právě tomu se věnujeme v petičním výboru. Ovšem, my samozřejmě nevíme, jakým způsobem eh, členské státy poté reagují na závěry naší práce nemáme k dispozici žádný potřebný monitorovací systém či mechanismus, který by nám umožnil zjistit, zda naše závěry opravdu byly eh, implementovány. Je to totiž poté velice obtížné. Tato naše práce je právě stížená tím, že nevíme, jak závěry naší práce byly uplatněny. Proto se právě na nás občané obracejí, občas se obracejí dokonce několikanásobně. Takovým příkladem může být být právě nedávna petice, která byla předložena našemu výboru opětovně, kterou budeme muset tím opětovně eh, analyzovat. V tom prvním případě autor petice hovořil o Nord Stream ehm, plynovodu, který v oblasti Pobaltí představoval nebezpečí pro životní prostředí. Bylo to, myslím, v roce 2006 a my jsme opravdu v tom období reagovali. Požádali jsme Evropskou komisi, aby provedla určitou analýzu dopadu této stížnosti. Zeptali jsme se, zdám, tato analýza dopadu byla opravdu kvalitní, ovšem nedošlo k žádnému monitoringu či sledování toho, zda ty následné kroky byly přijaty. A právě proto se tato petice opět vrátila do našeho výboru. Děkuji. Now we go to our catch the eye. Děkuji a na řadě je postup Catch the Eye a já bych chtěl dát slovo nejprve paní McGuinness na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji, ale čas chci využít proto, abych vás všechny upozornila na eh, aktuální eh, situaci eh, petičního výboru v roce 2006 a 2007. Tam jsme vlastně hlasovali o zprávě za rok 2007, která povolala eh, britskou vládu, aby uznala svou odpovědnost a eh, kompenzovala eh, určité situace v Velké Británii, Irsku a jinde. Vy jste jistě také dostali Eh, někteří z vás podání od svých voličů ohledně rozsahu této kompenzace. Eh, my jsme ovšem měli na mysli něco jiného a já bych chtěla, aby eh, tato plenárka a petiční výbor se touto věcí zabýval. Myslím si, že i ve svém úvodním prohlášení e, naše nová vláda hovořila o tom, že je třeba všechny, e, kteří jsou pojištěni, správně kompenzovat. Děkuji a na řadě je paní Alfano. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že právo podávat petice je jedním z nejdůležitějších práv našich občanů, pokud jde o to, aby se mohli zapojit do evropského politického života. Jako evropská poslankyně sloužím našim občanům. Občané musí být v centru našich rozhodnutí. Proto jsem se zajímala o petiční výbor. Předseda přerušuje, řečnice má mluvit pomaleji. Já jsem se opakovaně zajímala o podané petice a zajímala jsem se také o jejich vyřizování ve výboru. Ačkoliv článek 5 5.3 eh, a jednacího řádu poukazuje na to, že všichni pod, všichni poslanci se mohou podívat na petice. Zjistil jsem, že petice a dokumenty jsou dostupné jenom členům petičního výboru. Já jsem se na to ptala a neobdržela jsem odpověď. Já si myslím, že to musí být napraveno. Je to diskriminující, a protože a potom nemůžeme v ostatních výborech správným způsobem placovat. Já jsem se snažila říci co nejvíce v krátké době. Předseda říká, prosím vás, příště Mluvte pomalej. Další řečnice je paní Basesku. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěla poděkovat a kolegovi Iturkajzovi Angulovi za tuto zprávu. Lisabonská smlouva potvrzuje právo evropských občanů na podávání petic v Evropském parlamentu. Ale aby tyto petice byly vyřešeny, musí se zabývat něčím, co spadá do kompetence EU. Z tohoto důvodu jsme předložili pozměňovací návrh. Zeptali jsme se na to, zda kompetence Evropské unie by mohly být lépe sdělováni občanů a vysvětlovány. Tím bychom se zbavili určitého zmatení v oblasti petic. Poté budeme mít méně petic, které budeme muset zamítnout. Já se také domnívám, že petiční výbor musí být eh, v konstantním kontaktu s evropským ombudsmanem, a tak jak to vyplývá z věci z roku 2008. Vidíte, to opravdu bylo úžasné. Za jednu minutu jste to stihla v takovém krásném tempu. Nyní paní Jetemeky. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Onnittelu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo a blahopřeji zpravodaji za opravdu nesmírně informačně bohatou zprávu. Já osobně nejsem členkou tohoto výboru, ovšem opravdu si díky této zprávě dokážu představit, jakým způsobem funguje tento výbor a jak užitečná může být právě tato procedura podávání petic je to užitečný nástroj, ovšem bohužel eh, povědomí mezi občany není dostatečné. Zde nás čeká ještě hodně práce, dokonce i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost po té, co máme k dispozici tuto novou eh, občanskou iniciativu jako další nástroj. Kdykoliv hovoříme o různých eh, pravidlech této občanské iniciativy s našimi občany, myslím, že bychom se právě mohli, eh, mohli využít příkladu petičního výboru, poukázat na jejich práci. Naši občané by měli být informováni správným způsobem, protože petice nejsou totožné s touto občanskou iniciativou. Děkujeme. A nyní pan Gřib, máte slovo. Děkuji, paní přední. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, to, to je velice zajímavá zpráva, opravdu. Mm, zajímavá zpráva o práci petičního výboru. V předchozím volebním období parlamentu jsme se mm, rozsáhlým způsobem jsme věnovali velikou pozornost tomuto výboru, především s ohledem na některé konkrétní petice. Já bych rád hovořil o přístupnosti tohoto nástroje ze strany našich občanů a zde souhlasím s paní Gruny. Měli bychom opravdu podpořit a zdůraznit ty viditelnost ombudsmana, viditelnost tohoto dalšího nástroje, který je k dispozici našim občanům. Měli bychom informovat naše občany i o tom, jak pokračují práce v oblasti konkrétních petic, které byly podány, závěru jednotlivých petičních podání. Například eh, u projektu Nord Stream eh, jsme mm, přijali určité rozhodnutí, ovšem mi občané se mě neustále ptají, a co bude dále, jak budeme fungovat dále, jaký bude další postup. Děkujeme, další řečník. na vstępě. Pan Čikerský. Nejdříve bych chtěl zdůraznit, jak ohromnou roli hraje petiční výbor, jakožto instituce, jakožto institut, který pomáhá běžným evropským občanům, evropské veřejnosti. Právo tohoto výboru je nesmírně, eh, práce tohoto výboru je nesmírně důležitá pro celou řadu občanů, jejichž práva nejsou dodržována. Chtěl bych zdůraznit, že náš petiční výbor by měl lépe spolupracovat s odpovídajícími petičními výbory v národních parlamentech. A rovněž kontrolní funkce petičního výboru, pokud jde o Evropskou komisi, je nesmírně podstatná. Je nutné, aby náš petiční výbor kontroloval Evropskou komisi. Mnohokrát děkuji. Nyní předávám slovo panu komisaři. Pane komisaři, vyslechl jste si některé otázky, některé připomínky, takže bych vás požádala, abyste odpověděl na otázky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se pokusím soustředit se na nejdůležitější body z vašich projevů. Myslím si, že je můžu se skupit do tří částí. První část lepší komunikace, lepší poskytování informací. Druhá část je spolupráce mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí v oblasti peticí. A třetí část je otázka a postupu při porušování legislativy. Pokud je o první věc, já souhlasím s poslanci, že je nutné lépe rozšiřovat informace. Musíme nalézt způsoby, jak vysvětlíme občanům, co je eh, Evropská občanská iniciativa, jaký je rozdíl mezi touto iniciativou a peticemi, jaká práva mají občané, pokud jde o ombudsmana a tak dále. Samozřejmě není dostupných dostatek informací o EU. Musíme se zamyslet nad tím, jak lépe občany informovat. Snažíme se zlepšovat komunikační nástroje, které má komise k dispozici prostřednictvím zlepšené internetové stránky. Na úvod jsem říkal, že tato webová stránka Your Europe je způsobem, jak řešit tento problém. My už jsme představili tuto webovou stránku výboru IMCO a budeme samozřejmě připraveni představit tuto webovou stránku výboru pro petice. A jsme připraveni přijmout jakékoliv připomínky ze strany výboru PETY nebo eh, Evropského parlamentu, eh, jak je možné zlepšit tuto webovou stránku, aby lépe sloužila našim občanům. Já se domnívám, že schválením Evropské občanské iniciativy dostanou naši občané nový nástroj, jak určovat agendu Evropské unie. Já velice vítám to poradenství výboru PETY, protože toto poradenství bylo nesmírně důležité, když jsme připravovali nařízení o této občanské iniciativě. A já se těším na to, že v následujících dnech a měsících budeme nadále úzce spolupracovat a ve chvíli, kdy se o této věci bude diskutovat v Evropském parlamentu. Jakmile bude tato občanská iniciativa fungovat, budeme nadále se soustředit na to, jak je možné je zlepšovat, jak je možné lépe spolupracovat. Za druhé, pokud je o spolupráci s komisí, jak už jsem řekl, komise je připravena velice úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, protože si uvědomujeme, jak nesmírně důležité jsou petice pro naše občany. Nejlepší odpovědí je samozřejmě správná odpověď a včasná odpověď protože když občané příliš dlouho čekají, jsou frustrováni. Ale Někdy není možné poskytnout rychlé odpovědi, protože je třeba provést řádné analýzy, řádné právní studie a je třeba provést a průzkum. Takže někdy to trvá déle. Ale jsem si jistý, že budeme spolupracovat s Evropským parlamentem a budeme se snažit najít cesty, jak je možné celý proces urychlit. A poslední bod, postup při porušování smlouvy. Chtěl bych ujistit Eh, poslance Evropského parlamentu, že tuto otázku bereme nesmírně vážně. Když se podíváte na seznam těchto postupů, které byly zahájeny, se tam pravidelně eh, je vydáván. Hlavním cílem Evropské komise je to, aby členské státy, všechny členské státy dodržovaly evropské právo, evropské směrnice. A my využíváme všech nástrojů, které máme k dispozici. Podporujeme členské státy, podporujeme výměnu názorů, snažíme se prosazovat správnou transpozici evropského práva. A samozřejmě, pokud to nefunguje, poté využíváme naší možnosti jít k Evropskému soudnímu dvoru a snažit se o to, aby členské státy byly donuceny k tomu, že prosadí, že budou dodržovat evropské právo. A dále zde zaznělo to, že Evropský parlament chce mít více informací o postupu pro porušování legislativy. A nyní jsme se dohodli na tom, jak to budeme v budoucnosti dělat. A ve chvíli, kdy rámcová umluva mezi eh, komisí a parlamentem vstoupí v platnost. A vy samozřejmě můžete prosazovat eh, svá práva, eh, můžete eh, ovlivňovat členské státy z vaší pozice, snažit se je přimět k tomu, aby tam bylo evropské právo dodržováno. Pokud je o další vaše připomínky, já jsem si je poznamenal a předám je svém, svému oddělení. Děkuji, pane komisaři, a teď ještě požádám pana zpravodaje, jestli chce doplnit. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Chtěl bych především poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky, připomínky. E, myslím si, že tam je určitý společný jmenovatel. E, všichni zdůrazňují význam role petičního výboru, protože jsou to tisíce evropských občanů, e, kteří přicházejí se svými podáními, mají důvěru v tento orgán, věří v řešení svých problémů. Několik řečníků tady řeklo, že petiční výbor je v přímém kontaktu s občany. Ano, Eh, je třeba to takto vnímat a ještě eh, zlepšit eh, ta, ty kroky, které nejsou zatím zcela perfektní, abychom byli ještě užitečnější, než jsme v, než jsme v tuto chvíli. Závěrem, pane předsedo, pokud dovolíte, bych chtěl požádat pana komisaře, aby dobře si poznamenal, vím, že tak učiní. E, připomínky kolegyň a kolegů, které zde zazněly, jsou zcela oprávněné, mají naprostou pravdu v tom, co říkají. Nedostatek informace, některé petice prostě skončily ve slepé uličce, nebyly vyřešeny. Je třeba se neodvracet od těchto skutečností, ale ty problémy řešit. Jsou tady e, petice, které stále ještě ještě prostě nebyly vyřešeny a byly podány před drahnou dobou. Myslím si, že vaše role, pane komisaři, tkví také v tom, aby se učinily nutné reformy proto, aby se situace v této oblasti zlepšila. Děkuji, pane předsedo. Muchas gracias. Rovněž děkujeme. A tím jsme ukončili rozprávu o výroční zprávě petičního výboru. Hlasovat budeme zítra v poledne. A dalším bodem na našem dnešním programu jsou jednominutové projevy a jelikož vidím kolegu Lambrindise, tak mu rovnou tímto uvolní místo.